Nigeru a říkáte, že to je takový hezký příklad naší pomoci. A zde ale co děláte? Pomáháte eh, eh, Nigericům, aby bojovali proti terorismu, ale vlastně spíše, aby zadržovali migranty. A důsledek je jasný. Jasný, nemáme bezpečné eh, trasy pro migranty, jsou to velice nebezpečné trasy pro ženy a děti musí platit mafiím a vaše politiky vlastně nahrávají obchodníkům, těmto mafiím. A mm, takže my vlastně pokud zde e, i válka v Sudánu, to také napomáhá migraci a přece každý má právo žádat o azyl v Evropě. Jsou to lidé, kteří jsou třeba mučeni a zabíjeni v Libii. Ty na to mají právo. Děkuji. Pan Le Breton na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Jako SN s Marrakešským paktem i Bruselská komise si myslí, že migrační záplava je fatální záležitost, kterou je třeba přijmout. A chce to usnadnit třemi nesmyslnými kroky. Za prvé, schválením Dublinu 4, který by rozděloval nové migranty mezi evropské státy podle systému povinných kvót. Za druhé, vytvoření legálních cest migrace. A za třetí, opuštění kontrol na vnitřních hranicích, které řada členských států znovu zavedla po dobu déle než dvou let jako popření absurdních šengenských dohod. Žádné opatření nebude úspěšné. Narazí na neúspěch jako Junckerův plán z roku 2015, který měl přemístit 160 tisíc migrantů a kterému se postavila řada evropských států zcela oprávně, aby ochránili svou národní identitu. Evropské národy jsou v ohrožení smrti, smrti a nechtějí umřít. Evropská komise je také smrtelná, ale neví to. Nenaslouchá evropským národům a ona zmizí. Jedna minuta a půl na, pro Děkuji. Eh, děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, eh, paní národní tajemnice. Eh, v tomto novém roce už eh, vlastně umírá jeden člověk denně ve snaze překročit hranice. Rok 2018 byl asi jeden z nejsmrtelnějších. Jedna úmrtí na každých 100 příchozích. Stále více lidí žádá o azyl. Pět zemí ale vítá stále téměř 75 příchozích. Vzhledem k populistickému narrativu bychom si mysleli, že vracení těch, kteří nemají právo na to zůstat v Evropě, eh, probíhá, ale to není pravda. V roce 2017 byla efektivita návratu 37% eh, nižší než rok předtím. Pokusili jsme se posílit Frontex, musíme to udělat znovu, eh, musíme zřídit Evropskou asilovou agenturu, jedna z strukturálních opatření, které jsou navrhováni, ale řada vlád eh, to eh, blokuje. Takže co eh, udělá rada? Bude konečně respektovat tento parlament? Tady nesmí být i pohyb. Ti, kteří hledají ochranu na našem území, jsou tím negativně postiženi i náš imič ve světě podkopávání našich vlastních hodnot, podpora zastaralého nacionalismu a vágního populismu. Děkuji. Nyní jedna minuta pro pana Niedermillera. Děkuji, paní předsedkyně. Ve Středomoří to, co zažíváme, eh, tak eh, to je e, e, situace, která se dotýká především některých členských států kvůli strachu, kvůli egoismu jiných e, států, které nejsou ochotny plnit své závazky. A to je situace. Je zde jasné, že tato situace se jen tak nevyřeší. Já myslím, že je třeba přijmout takovou dohodu kde by byly zakotveny určité záruky, že budou rozdělováni ti uprchlíci, kteří se dostanou přes Středozemní moře a mm, půjdou do těch států, které budou ochotně je přijímat a těm mm, ostatním, které to budou eh, odmítat, nebudou dostávat různou pomoc, takže mm, to je nezbytné. Je třeba, abychom měli dohodu tohoto typu, protože jinak eh, ta situace bez nemůže zůstat. Děkuji. Já jsem ehm, chtěla slyšet závěr vašeho příspěvku, než dám slovo panu Vistesenovi. Ehm, děkuji. Každý rok sta tisíce nelegálních migrantů ehm, přicházejí k evropským hranicím. Když posloucháte tuto diskusi, máte dojem, že tady podporována nelegálnost jak na straně pašeráků, tak migrantů, kteří nemají legální přístup do Evropy. Velká většina v tomto parlamentu si myslí, že bychom měli legalizovat e, příchod asi milionu lidí ročně. Tito lidé se tady nemohou integrovat. Proto je důležité pro Dánsko aby zůstalo mimo integrační šílenství, které probíhá zde v Evropském parlamentu. Jediné instituci, jediná instituce, která mm, zastává rozumný postoj, je Rada. Proto doufáme, že Rada bude i nadále odmítat ty šílené návrhy Eh, komise a parlamentu, jak sdílet migrační tlaky. Měli bychom, měli bychom zastavit nelegální eh, migraci dříve, než rozloží Evropu. Na jednu minutu paní Albiol Guzman. Za prvé řekli, že je třeba zavřít hranice, proto aby žádný migrant nemohl ani se dotknout naší půdy. A takže je třeba je odrazovat a nechat je případně umřít na moři a eh, nechat je v rukách mafie, protože nemají žádnou jinou možnost, jak se sem dostat do Evropské unie a eh, my nechceme ani, aby nevládní organizace zachraňovaly i Open to je loď, která chce ehm, zachraňovat životy a v podstatě ne, mm, španělská vláda jim v tom brání, tím je komplicem vraž, vražděním a mm, mohou tito lidé se dostat z Afriky. Externalizace hranic, to je nový kolonialismus a znamená to dohody s africkými státy, kde budeme našimi fondy eh, financovat tábory, kde se mučí a podobně. Zde my říkáme lépe kontrolovat hranice v Africe a budeme tedy uzavírat dohody s diktátory jako se Sudánem a to je důležité teď při volbách určitě, protože zde je to extrémní pravice, která nyní ohrožuje sociální demokracii. Děkuji, minuta a půl pan Zamit Dimech. Paní předsedky. Kas li referu al għal dak li když hovoříme o tom, co se stalo minulý týden, když eh, trpící lidé, eh, tedy 49 migrantů, včetně pěti dětí, dostali povolení se vylodit, jejich případ byl konečně vyřešen. Avšak eh, to řešení bylo krizové řešení. A komisař Avramopoulos vyjádřil evropské pocity, když řekl, že toto by Evropská unie neměla představovat. Ve skutečnosti chceme udržitelný mechanismus, který se bude opírat o naše hodnoty solidarity. A neměli bychom to řešit jednotlivě. Mám ještě několik dalších připomínek. Viděli jsme situaci, kde byl vyvinut obrovský tlak eh, velkých zemí na menší země a došlo skutečně k zastrašování. Je klíčové, abychom toto řešili a musíme mít jasnou návratovou politiku, která se bude vztahovat na ty osoby, které nemají právo přicházet do našich zemí. Chci poděkovat komisaři Avramopulovi za komentář týkající se Malty. Řekl, že pojede na Maltu a my se těšíme na jeho novou návštěvu na Maltě. Přivítáme ho. Děkuji. Děkuji, pan Moraes, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi se blížíme ke konci našeho mandátu. Máme tu jenom tříměsíční příležitost a stále se to opakuje. Malá země jako Malta kde jsem se stal poprvé europoslancem, přijímá uprchlíky a komisař objíždí členské státy. A musíme si klást otázku, klameme sami sebe, pokud říkáme, že neexistuje společná politika, nemáme Dublin a nemáme balíček. A to je otázka, kterou si každý musí sám položit. A odpověď na tuto otázku je samozřejmě že potřebujeme určitý společný přístup, protože bude se opakovat ostuda s lodí Sea-Watch, budou umírat tisíce osob a bude to pokračovat. Máme tedy tři měsíce a potom a musíme této přitosti využít. Máme rako, už nemáme rakouské předsednictví, ale chci požádat rumunské předsednictví. Využijte této příležitosti. Měli bychom dospět k této dohodě v rámci smluv a Řada zpravodajů byla zde. Využijeme této příležitosti. Máme tři měsíce. Pustme se do toho. Děkuji. Pan Radev na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Dnes hovoříme o krizi ve Středomoří. Avšak nejsme svědky nové krize a nedochází k nárůstu základních čísel a současně eh, situace v Evropské unii je zablokována kvůli přemístění 49 osob. A došlo k přemístění tisíců prchlíků z Itálie a Řecka po neschopnosti reformy azylového a migračního systému v Evropě. Dámy a pánové, cesta k řešení budoucích krizí je do, dokončení azylové reformy. Je třeba, aby bylo jasné, kdo odpovídá za žadatele o azyl, kdo bude prověřovat žádosti o azyl a jak rozlišíte žadatele o azyl a ekonomické migranty. Je důležité, aby tato reforma zmírnila tlak na státy v první linii, jako je Malta, Řecko a Bulharsko. Je třeba aby bez ohledu na to, kde se státy nacházejí, plnili svou odpovědnost. Děkuji, pan Kostel. Vážení kolegové, před několika dny mm, mm, byla sehrána eh, cynická hra se 49 lidmi, kteří byli zachráněni nevládními organizacemi. Konečně ta hra skončila. Uprchlíci na lodi Seaboard a CI po 18 dnech byli traumatizováni a, ní a vyčerpaní a konečně byli eh, vyloděni mm, eh, ta eh, stejná otázka se znovu vrátí. Eh, dostanou tyto lidi bezpečné přístavy, kterým náleží a budou ti uprchlíci distribuováni v Evropě, anebo zase členské státy selžou. Proto mm, žádám řešení. Musí vzniknout koalice ochotných kteří se shodnou na stálem přerozdělovacím klíči. A rada stále váhá eh, vážně jednat o rozhodnutí k parlamentu k Dublinu 4. To je právě to solidární rozdělování, o kterém se stále mluví. Evropská unie musí konečně eh, mít vlastní záchranný program aby eh, tyto eh, události ve Středomoří skončily. Děkuji. Na jednu minutu pan Mandl. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení kolegové, téměř nikde jinde na světě nejsou hodnoty eh, lidské důstojnosti a svobody tak živé jako v Evropě a Ehm, díky tomu je v Evropě blahobyt a proto je Evropa tak atraktivní. To také znamená odpovědnost Evropy ve světě za silnější Evropu s těmito hodnotami a také za lidi v nouzi. Znamená to ale také, že Evropa potřebuje systém, kde ti nejslabší, kteří skutečně jsou v nouzi, tak aby mohli být přijímáni do Evropy a nebudou podporováni eh, pašeráci lidí. Eh, po, mm, jak řekl správně komisař, jde o to, aby tyto pašerácké cesty byly potlačeny, aby bylo méně úmrtí ve Středomoří. Ehm, to je jeden důsledek policie. Musí, tyto politiky musíme chránit vnější hranici a musíme zajistit integraci v Evropě těch, kteří i těch nejslabších, co se dostávají do Evropy a které potřebujeme na, eh, na našich trzích práce. Pani Kienge, minutu, prosím. Děkuji. Již rok v podstatě zde eh, jsme jednali o reformě dublinského nařízení. Je to inovativní, odvážná reforma, která se opírá o princip solidarity. Bez této reformy je čistou iluzí myslet si, že zvládneme migrační toky bez jasné definice odpovědnosti a bez, eh, žádn, bez záruk eh, ochrany eh, práv oprchlíků a migrantů, tak podobné události jako mm, loď Aquarius a to se stane zavedenou praxí. Zde mm, já chci poděkovat všem nevládním organizacím, které zachraňují životy. Musíme zde přece opět se chovat humánně a chránit lidské životy a zachraňovat je. Je třeba je zachraňovat a v podstatě za dovést je do prvního bezpečného přístavu. A také musíme i e, e, požadovat, abychom e, je přijímali způsobem důstojným a chovali se zodpovědně. Zde apeluji na vlády, aby se nechovali demagogicky a aby jednali podle zakladajících smluv, ale i podle globálního kompaktu, který byl nedávno přijat v OSN. Děkuji. Děkuji, kolegové, mám tady hodně řečníků, catch the První je pan López Aguilar. Señora presidenta, Paní předsedkyně eh, eh, Rado, zde velice se smutkem poslouchám debatu o reformě azylu, protože to je zablokováno v Radě a miliony občanů eh, se ptá, co eh, si myslíte, že podepsali vaši předchůdci, když podepsali Lisabonskou smlouvu, co chtěli? Eh, a my jako parlament, my jsme již vyjádřili naši pozici eh, a my chceme, abychom se chovali solidárně, abychom společně řídili externí hranice a systém sdílené odpovědnosti zpracovávání asilových žádostí. A já mm, zde to znamená přímou odpovědnost rady přece, protože protože my máme asilovou politiku, která musí být efektivní, eh, humanitární a především evropskou, což je odpovědnost rady teď. A to se <clears throat> ne, to se eh, ne, nevyřeší tím, že budeme zavírat eh, naše přístavy nebo budeme, budeme kriminalizovat činnost nevládních organizací. Děkuji. Paní Tomašič. A budu velice striktní teď gospođo predsjedavajuća pojedine države članice rado su sudjelovale u rastakanju. mnoge mm, Mnohé členské státy eh, se eh, toho velice rádi účastnili na těchto eh, intervencích a podporovali toto. Vedlo to k tomu, že tyto státy už nejsou funkční, není s kým spolupracovat Eh, při řešení migračních vln. EU musí dvakrát tolik investovat na ochranu svých vnějších hranic, eh, aby zastavil pašerování lidí a eh, našlo řádnou migrační politiku. Ale migrační azylová politika, aby mohla fungovat, tak Mm, je třeba rozdělit tím, ty migranty na tři skupiny. Samozřejmě jsou to ekonomičtí migranti, skuteční migranti a normální migranti. Jejich potřeby jsou rozdílné a nemůžeme s nimi zacházet stejně. A to je problém, který musíme skutečně řešit. Děkuji vám. Mevrouw de voorzitter, commissaris, 2019 zal een heel Děkuji, pane komisaře. Rok 2019 bude klíčový. Musíme ukázat evropským občanům, že jsme schopni problém řešit. A proto zde v Evropském parlamentu musíme prosazovat efektivní migrační politiku. Pan Frovštat a liberálové neprosazují politiku otevřených hranic. My si přejeme evropskou azylovou žádost, aby, se, aby přestal ten výběr mezi jednotlivými evropskými státy. Chceme rychlejší zpracování chceme ochranu eh, migrujících dětí, chceme boj s převaděči a pašeráky lidí. A členské státy to sami nedosáhnou a pouze Evropská unie zajistí evropskou azylovou politiku. Ty, kteří tvrdí opak na základě falešných čísel, by se měli stydět. Žádám Radu Evropské unie a komisi, aby měli politickou odvahu. Je třeba postupovat ku předu. Děkuji. Pan Sole, děkuji paní předsedkyně. Extrémní eh, protievropská pravice v celé Evropě roste, a což je velice zneklidňující. A zde třeba v Andaluzii přímo, tedy se extrémní pravice tam dostala do místní vlády díky pomoci EPP a díky evropským liberálům. A další strategie by měla být izolovat je, jako třeba ve Švédsku to udělali, ale e, zde společně je třeba, abychom se postavili proti těm zjednodušeným recepturám e, extrémní pravice, jak vyřešit migraci a azyl a vlastně částečně tím se i vysvětluje ten fakt, že již léta, léta hovoříme o reformě dublinského systému a léta a léta již hovoříme o az, reformě mm, azylu a migrace a členské státy jsou neschopny vůbec se dohodnout a mm, což ukazuje, že zde chybí mm, alarmujícím způsobem solidarita, společná odpovědnost a že eh, Evropská unie jde směrem k suverenitě. Takže opustme populismus, egoismus a eh, přijmeme reformu. Paní Kuněva. Děkuji, paní předsedkyně. Čtyři roky po zahájení migrační krize eh, jsme stále nejistí, kolik eh, migrantů přijde. Ne proto, abychom z nich udělali občany, ale proto, abychom zkoumali jejich žádosti a Tvrdí se, že problémem jsou sekundární migrační toky. A solidarita neznamená roz, rozplit tyto osoby. Solidarita znamená jim poskytnout prostředky, když je, jich třeba, když je to třeba. A nemůžeme hovořit o nelegální migraci válka je nelegální, ale lidé nejsou nelegální. O tom bychom vůbec neměli hovořit. Kolik ještě musí zemřít žen a dětí, než skončí války? Děkuji. Mám ještě pět žádostí o Catch the Eye. Omlouvám se všem ostatním, říká předsedkyně, ale čas vypršel. Nyní dám slovo panu komisaři Avramopulovi, aby zareagoval na naše rozpravu. Prosím, pane komisaři. Ještě jedno, ano, byla jste mezi prvními, ale omlouvám se, mám velmi přísné pokyny. Kdyby to bylo na mě, to je významná rozprava a měla by mít více času, ale jsem pod tlakem naší, našich nařízených a dávám slovo panu komisaři, prosím. Děkuji, paní předsedající. Milí kolegové, chci vyjádřit vděčnost za tuto rozpravou, která přichází v pravý čas. Přál bych si, aby ji nebyla potřeba, ale bohužel ji potřebujeme. Jak už jsem řekl a jak řada z vás zdůraznila během této rozpravy, jde o poslední šanci Evropy. Nebudeme šetřit úsilím. A komise a já osobně budeme s vámi spolupracovat i s radou, abychom dosáhli tohoto důležitého cíle. Jde o reformu evropského asilového systému a chci vám poděkovat za jasnou a hlasitou podporu. Budeme i nadále spolupracovat velmi intenzivně, abychom dosáhli dokončení této práce v řadě oblastí. Já souhlasím s Sophie Intveld. Všechny naše návrhy jsou nezbytnými součástmi globální politiky. Já jsem si poznamenal vaše poznámky a víme, že jste velmi citlivá a já to respektuji, ale za nás tedy my se díváme na tento balíček a na politiky, které máme schválit takto. Nesmíme zapomínat, že v oblasti migrace všechny naše kroky jsou vzájemně propojené a všechny součástě musí do sebe zapadat. Dokončením reformy azylové politiky Evropské unie je nezbytné, jak už jsem řekl, abychom zmírnili nelegální migraci, abychom zabránili sekundárním přesunům, abychom zmírnili zneužívání a zajistili, že žádosti o azyl jsou vyhodnocovány spravedlivě a rychle v celé Evropě. Dohodli jsme se, že spolupráce s třetími zeměmi je klíčová nejen proto, abychom zabránili nelegálním odjezdům do Evropy, ale také proto, abychom jednou provždy eliminovali podnikání pašeráků a obchodníků s lidmi. Partnerství a posilná spolupráce s africkými partnerskými zeměmi je jádrem naší práce. Svěřenský fond Evropské unie poskytl konkrétní výsledky. A je také zásadní, abychom zajistili, že všechny pobřežní státy Středomoří budou připraveny plnit své povinnosti v rámci mezinárodního práva, pokud je o vyhledávání a záchranné operace. Klíčovým prvkem je také práce v oblasti návratu do zemí původu, ale také v rámci Evropské unie. A v neposlední řadě musíme pokračovat v našich krocích na posilování řízení a ostraje naší společné vnější hranice, vytvoření stáleho útvaru 10 tisíc členů pobřežní, Evropské pobřežní stráže a pohraniční stráže stále tento závazek platí a musíme pokračovat v těchto návrzích. V této oblasti jsme tedy téměř připraveni. Milí kolegové, milé kolegyně, musíme být připraveni na budoucnost. A ta budoucnost je nepředvídatelná. To je v zájmu jednoho každého z nás. Nemůžeme si dovolit neorganizovaná a bezprostřední eh, řešení. Nyní je na čase, abychom slova přetavili v činy. Jde, eh, prožíváme volební rok a zopakuji, že Evropa bude posuzována podle toho, co dodá a předá našim občanům. Naši občané od nás mnohé očekávají, spolehají na nás a věřím, že brzy povedeme odlišnou rozpravu, až bude tato legislativní záležitost hotová. A věřím, že to by mělo být tedy výrazné dědictví pro budoucnost Evropy. Děkuji, pane komisaři, nyní dám slovo státní tajemnici paní Čot za radu. Děkuji. Honorable members, ladies and gentlemen, uh... Vážení, Robert, ehm, ta situace je situace nešťastná. Předsednictví pracuje s eh, komisí a s členskými státy, abychom našli um, řešení, které by zajistilo předvídatelnost v souladu s mezinárodním námořním právem, co se týče vyloďování a zajistilo efektivní azylové řízení a návraty. V roce prosinci 2018 Evropská rada Mm, vyzvala radu, aby pracovala na základě svých předchozích závěrů, což je eh, konsensus k dublinskému nařízení, eh, založený na rovnomáře odpovědnosti, solidarity při zohlednění hmm, vylodění osob po operacích Search and Rescue. Rumunské předsednictví bude takto na tomto pracovat dál. Během několika předsednictví bylo eh, vyvinuto značné úsilí na hledání akceptovatelného řešení pro všechny. Různé koncepce byly otestovány, nicméně nebylo možné se shodnout na kompromisu. Jak už bylo řečeno, no jasné, že dohody musí být založeny na eh, různých aspektech komplexního přístupu. To je cesta, kterou eh, chce jít eh, rumunské předsednictví. Jak jsem řekla, pracujeme na eh, řešení, které zajistí předvídatelnost podle mezinárodního námořního práva, hm, se týče vyloďování a umožní efektivní azylové řízení a navracení. Vítám řešení nalezené minulý týden, co se týče dvou lodí nevládních organizací s podporou komise a členských zemí. Je nejdůležitější, abychom eh, rychle byli úspěšní, i co se týče dočasných řešení. EU jako celek hm, Eh, migranti samotní si nezou, nezaslouží, aby situace zůstala nevyřešená. Současně budeme pracovat na reformě společné evropského zelového systému a najdeme stále řešení situace do budoucna. Věřím, že díky eh, tomuto úsilí se podaří eh, posunout dál. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji kolegové za spolupráci při této důležité rozpravě a tato rozprava je nyní ukončena. Podle mm, programu nyní nás čeká eh, eh, prohlášení mm, a hodnocení rakouského předsednictví rady a já, eh, my jsme neplánovali catch the eye a nebudeme akceptovat ani modré karty do této rozpravy. Než dám slovo hm, panu kancléři Kurcovi, tak chci poděkovat rakouskému předsednictví za eh, velice hm, intenzivní spolupráci s Evropským parlamentem a chci i poděkovat eh, mm, předsednictví, protože mi umožnilo i se zúčastnit různých aktivit, třeba jednání mezi EU a Afrikou a dalších eh, summitů eh, s panem předsedou Junckerem, s panem hm, prezidentem Tuskem. Jsme mohli se zúčastňovat a velice pozitivně jsme uzavřeli toto předsednictví akci zde poděkovat i zástupcům rakouské vlády, kteří se zúčastňovali zasedání tohoto parlamentu. A mm, děkuji zastoupení Vídně v Bruselu a tím to dávám slovo panu kancléři Kurcovi. sehr geehrter herr Pane předsedo parlamentu, pane mm, předsedo komise, dámy a pánové, předsedové frakci, především vážení eh, poslanci. Jsem rád, že jsem znovu eh, zde hostem v Evropském parlamentu, abychom eh, zhodnotili a prezentovali výsledky rakouského předsednictví. Máme za sebou intenzivních šest měsíců velice eh, nabitý pracovní program, především dobrou, dobrou spolupráci s Evropským parlament. Na úvod chci poděkovat za dobrou spolupráci, kterou eh, jsme měli mezi komisí, radou a Evropským parlament v posledních šesti měsících. Děkuji tedy za podporu našeho předsednictví. Během eh, našeho předsednictví jsme vždy eh, se opírali o obsáhlou spolupráci s Evropským parlamentem a eh, já chci paní Mugne a paní Karolině Čtál poděkovat, které nás během plenárních zasedání zastupovali jako předsednictví. Také chci poděkovat za 161 trialogů, které proběhly, kdy eh, bylo dosaženo 53 dohod. Eh, v radě, v parlamentu mm, bylo velké nasazení a především chci eh, mm, poděkovat za ochotu ke kompromisům. Eh, chci poděkovat Niky Maršik, naší velvyslankyni v Bruselu, Alexandrovi Šankovi, eh, našim týmům v Bruselu i ve Vídni. Každé předsednictví je jenom článkem řetězu a proto chci také poděkovat eh, Estonsku a mm, Marsku. Také chci popřát hodně úspěchů rumunskému předsednictví do příštích šesti měsíců. Dámy a pánové, eh, v červenci jsem tady byla. Říkal jsem, že ehm, společně eh, bychom neměli brát eh, Evropskou unii za samozřejmost, ale každý den pracovat na jejím zlepšování. Mm, tak i když často ve, věčných, ve věcných otázkách jsou diskuse obtížné, tak já jsem tehdy řekl, že myslím, že je stále toho více, co nás eh, roz, spojuje, než rozděluje. A obojí bych eh, formuloval dnes přesně stejně. My jako Evropská unie jsme vždy eh, čelili té výzvě, že Evropská unie má velice komplexní strukturu, že rozhodování často trvá dlouho a že se to zdá často i nemožné, ale přesto je tady toho tolik, co nás spojuje a drží eh, pohromadě, mm, co musíme společně řešit, že není alternativa této spolupráce a především vůli eh, hledat kompromisy. Jsem rád, že jsme v minulých šesti měsících eh, se nám podařilo hm, nalézt řadu kompromisů a eh, Evropskou unii v mnoha věcných otázkách, jak si nasměrovat správným směrem. Na základě aktuálních příležitostí a také eh, hm, v souvislosti s Brexitem a s stávajícími s tím souvisejícími výzvami. Když jsme v červenci převzali předsednictví, tak eh, jsme chtěli udělat všechno pro to, abychom eh, udrželi jednotu 27. A já chci poděkovat eh, předsedovi komise a Michelovi Banie za ta jednání, která vedly, protože to se podařilo a my jsme vždy toto podporovali, aby byla i dnes jednota 27 členů. A Evropská unie se eh, si nemá co vyčítat v těch souvislosti s těmito jednáními s Británií. My jsme vyjednali vyváženou dohodu, eh, také politické prohlášení k budoucím vztahům. I když um, hlasování dopadne negativně dnes odpoledne ve Velké Británii a příští týdny a měsíce možná budou obtížná, eh, tak já doufám, že se nám i nadále podaří zachovat jednotu Evropské 27, ale také společný postup mezi radou, komisí a parlamentem. Rakousko i po svém předsednictví jistě udělá všechno pro to, aby podpořilo tuto linii. Vedle Brexitu eh, máme také moto, která Evropa chrání a další eh, priority. Eh, bezpečnost, boj proti ilegální migraci, blaho a konkurenceschopnost, blahobyt a konkurenceschopnost a dále sousedství. Eh, když chceme zaručit bezpečnost v Evropě, tak musíme zajistit stabilitu i v našem sousedství. První oblasti. Eh, bezpečnost a migrační politika. Mm, přes blokádu v otázce obrany se nám podařilo dosáhnout pokroku ve spolupráci s třetími zeměmi. Egyptem, a také dalšími státy se nám podařilo zajistit, že um, zach, zach, se nezachraňuje nejenom z evropských lodí, spojenost tedy s lískem do Evropy, ale že dochází k záchrana také ze strany egyptianů, libijské pobřežní stráže. A po záchraně tedy se ti lidé vracejí do severní Afriky. To vede k tomu, že celkem dnes do Evropy přichází o 95 eh, méně lidí než v roce 2014. Eh, není nejdůležitější jenom eh, snižování počtu příchozích, ale také ti, co se vyrážejí na, na moře. Mm, ta cesta přes Středozemní moře, přes Itálii je de facto uzavřena. My jsme v posledních týdnech neměli téměř žádná ne příchozí. Podařilo se ehm, najít dohodu s ministrů vnitra k posílení mandátu Frontexu, že bude eh, více spolupracovat s třetími státy, ale sehraje i důležitou eh, tější roli celkově. A co se týče personálu a navýšení, tak stále eh, stojíme za návrhy komise, které budeme dále podporovat. A chci vás vyzvat, prosím, eh, mluvte se svými vládami, eh, Některé je ještě třeba přesvědčit. Co se týče eh, sporů o distribuci, to jsme se rozhodli dále neaskalovat, ale předložit jiný návrh. Závaznou solidaritu. A tady um, jsem, chci poděkovat komisi za pozitivní vyjádření k našemu návrhu. Co se týče schopnosti a blahobytu, eh, udržitelné zajištění našeho, našich eh, životních podmínek, tak eh, se zaměřuje, jsme se zaměřili na posílení vnitřního trhu a já jsem rád, že většina návrhu v rámci digitálního vnitřního trhu se podařilo pozitivně uzavřít. Například Eh, kyberbezpečnost nebo nařízení eh, o vysílání, nebo směrnici, eh, ale řízení internetových gigantů. Podařilo se tady v radě změnit názor, skutečně se dostat dál, skutečné tedy rozhodnutí ještě je třeba přesvědčit ty členské státy, které zůstávají skeptické. Udržitelnost je pro nás velmi důležitá, jako pro Rakousko, a e, to jsem rád, že se nám podařilo e, zakázat některé chemikálie a také e, omezit emise CO2 u nákladních automobilů a těžkých vozidel. To je velký úspěch komise i parlamentu společně, protože se podařilo tedy úspěšně uzavřít trialog. Ochrana pracovních míst před některými rakovinovodnými látkami. E, také e, agentury pro e, pracovní právo. To jsou další kroky, které chci zmínit. Skutečně silná Evropa, konkurenceschopná Evropská unie samozřejmě vyžaduje i moderní rozpočet. Přiznávám, co se týče MFF a jednání o něm, Eh, mm, víceletém finančním rámci Evropské unie, tak já jsem byl na začátku skeptický, zda bude možné tady dosáhnout úspěchu a také eh, na přání komi- eh, předsedy komise jsem Hmm, se intenzivně věnoval. Ano, měl pravdu, bylo možné dosáhnout většího úspěchu, než jsem, si, než jsem původně očekával. Takže jsme na konci našeho předsednictví v prosinci eh, mohli eh, předat eh, dokončené tedy eh, návrhy a doufujeme, že jednání o tomto rozpočtu může úspěšně pokračovat. Dále politika sousedství, tak tady jako Rakušan eh, jsem eh, věčný za to, že nyní západní Balkán je eh, více tedy v centru pozornosti Evropské unie. To je jistě pozitivní vývoj, který probíhá v některých zemích západního Balkánu, například spor o název Makedonie, otevření dvou kapitol se Srbskem, jednu s Montenegrem proto je důležité eh, ta známka evropské perspektivy pro tento region. Já doufám, že Rumunsko eh, a ehm, také budoucí předsednictví ehm, zaměření tedy na západní Balkán zůstane. Pan No, předsedovi Tajanemu děkuji za spolupráci v rámci Afrického fóra ve Vídni. Společně s Africkou unii jsme se pokusili uh, posílit hospodářský vývoj Afriky a bychom zlepšovali podmínky na místě, také co se týče investic, abychom ten kontinent nepřenechávali stále více a více Číňanům. Ehm, dostali jsme pozitivní eh, feedback od zúčastněných vlád a děkuji ehm, těm, co toto fórum umožnili. Ehm, dále je pro mě důležité se věnovat tématu, které mm, nám leží na srdci, jako Rakousku, ehm, to boj proti antisemitismu. V listopadu ve Vídni eh, proběhla první evropská eh, konference na toto téma s židovskými obcemi. V eh, prosinci byly přijaty doporučení rady já chci některým tedy šéfům vlády v radě po, poděkovat za jejich podporu. Je mm, důležité, když mm, se v některých zemích e, židé necítí bezpečně. E, to musíme tedy nejenom vzít na vědomí, ale e, rozhodně proti tomu bojovat. Ehm, na závěr, dámy a pánové, chci ještě jednou ehm, panu předsedovi Junkrovi, mm, Evropskému parlamentu, panu předsedovi Tajánimu, ale také všem ostatním šéfům vlád eh, poděkovat za dobrou konstruktivní spolupráci během našeho předsednictví. Hmm, vždy jsme usilovali o to přispět k tomu, abychom posílili Evropskou unii, abychom našli kompromisy, dosáhli konkrétních výsledků. Jsem rád, že se nám to v tolika oblastech podařilo a za to vám mohu slíbit, že jako Rakousko budeme dále aktivně um, pracovat na posílení Evropské unie. Vím, že tady tedy již trošičku je ve vzduchu volební boj, tak chci ještě jednou těm, kteří eh, budou kandidovat znovu, tak popřát hodně úspěchu v rámci volebního boje. Bude, doufám, intenzivnější věcná diskuse o budoucnosti Evropské unie, protože to potřebuje. A také doufám, že tato debata bude vždy eh, vedena s respektem, to je v duchu jednotné Evropy, především občanů v eh, členských zemích Evropské unie. Děkuji vám za dobrou spolupráci během těchto šesti měsíců a hodně úspěchu eh, při Evropské unii. Thank you, Chancellor, for your speech, but also for your... Děkuji za eh, tento projev i za to, jak se angažujete v boji proti antisemitismu. To je velice důležité pro náš parlament, tedy svoboda vyznání a náboženského dialogu. Takže děkuji za tuto zprávu. A nyní pan předseda Evropské komise, pan Jean-Claude Juncker, máte slovo. Monsieur. Pane předsedo, dobrý den. Vážené poslankyně, vážní poslanci, paní ministrně, pane kancléři a další členové rakouské vlády, pane velvyslanče. Velmi jste se podíleli na úspěších rakouského předsednictví. A nedávalo by smysl, abych opakoval, co říkal pan kancléř. Bilance rakouského předsednictví v Radě Evropské unie je pozoruhodná dobře si uvědomujeme, že bylo ukončeno 135 různých otázek, a to velmi úspěšně. 73 politických dohod s parlamentem a mám určitou zkušenost s bilancováním a mohu porovnávat, co odvedlo rakouské předsednictví a další předsednictví, která předcházela kde byly stejně vysoké nároky. A chci říci, že bilance rakouského předsednictví je v řadě ohledů pozoruhodné. Chci zdůraznit i toto. Rakouská spolková vláda překonala některé těžké chvíle a pokročila v oblasti globálního kompaktu o migraci OSN. A vy víte, pane kancléři, že já jsem několikrát žádal, aby předsednictví rady šlo správným směrem v této oblasti, spíše než vysílat negativní signály. Ale dobrá, aby ta pravda byla úplná, musím říci, že Rakousko není jedinou zemí, která měla negativní postoj k tomuto paktu. Já nechápu vlastně, co se stalo. Nevím, proč to tak proběhlo, ale s výjimkou této drobné slabé stránky, jak já vlastně říkám, nemohu nic vytknout rakouskému předsednictví. Celá řada dojmu se byla vyjádřena, ale myslím, že toto předsednictví skutečně posloužilo evropskému duchu. A z tohoto hlediska bych mohl říci, že bych uvítal více předsednictví, která by byla stejně pozitivní a stejně v duchu kontinuity jako rakouské předsednictví. A nám se také líbilo v že v rámci komise jsme schopni se opírat o připravenost rakouských přátel, zejména pokud je o naši jednotu týkající se Brexitu. Úkol nebyl jednoduchý. Na rozdíl od toho, co si můžeme myslet, tak tato diskuse neprobíhá pouze v Evropské radě, ale také v jednotlivých pracovních skupinách. A tam eh, komise Rakousko jasně ukázalo, jaké jsou naše priority a z tohoto hlediska e, Rakousku patří chvála a vděčnost. Jsem velmi spokojen, když mohu konstatovat, že, jak řekl před chvilkou Sebastian, tedy rakouské předsednictví rady odsouhlasilo naše kroky v oblasti naší vnější politiky. Pokud jde o zabezpečení vnějších hranic, práce se držela tedy toho, co nastínil rakouský kancléř. Zde se hovořilo o deseti tisících osobách, které bychom mohli mít k dispozici v oblasti evropského straje hranic. Bylo řečeno, že to neodpovídá požadavkům, ale vidím, že předseda komise a rakouský kancléř jsou jediní, kteří i nadále obhajují to, co si přáli všichni. Rakouské předsednictví rady se snažilo na různých místech prosazovat tuto myšlenku a držet ji při životě. A vidíte, že jsem nastydlý. Je to pro vás dobrá zpráva, protože nebudu hovořit příliš dlouho, dokud mi bude tedy stačit hlas. Ale chci se ještě vrátit k pokrytectví rady. Všichni chtějí, abychom dělali více v oblasti ostrých hranic. Děláme, co můžeme, hovořili jsme o tom i s kancléřem. A potom začnou eh, paralelně probíhat určité odkladné kroky. Držíme se toho, co požadujeme, anebo je třeba mlčet. Ale jsem věčný rakouskému předsednictví i rakouské vládě dostalo se těmto návrhům maximální podpory. A na začátku byly určité výhrady, které se eh, týkaly našich návrhů, pokud je o zaměstnanost. Vedl jsem s tebou, Sebastiane, trošku cynickou diskusi na kancelářství a varoval jsem, eh, aby došlo k pokroku v této věci. Na radě zaznali, zazněly velké výhrady a, a ohledy, ale děkuji za vaši autoritu. Jsme rádi, že budeme mít úřad pro zaměstnanost. A když jsem byl odborářem, ještě v minulosti, tak eh, jsme se soustředovali na ty osoby, které si snaží vydělat na živobytí, ale je třeba zaměstnance chránit a rakouské předsednictví nám v tomto pomohlo. Eh, MFF, eh, Finanzperspektiven co se týče finančních perspektiv, tak tam patří chvála rakouskému předsednictví. Kancléř poukázal o to, že se rakouskému předsednictví podařilo to, co se nepodařilo tedy v minulých obdobích, totiž uh, eh, končit ty vyjednávací balíčky, rada, parlament, um, nyní měli k dispozici základ k jednání, který nám umožňuje ve věcech finanční perspektivy dosáhnout pokroku, který potřebujeme, abychom um, mohli toto um, říjnu uzavřít. To, k tomu tedy mám slova chvály pro rakouské předsednictví a víme, jak je obtížné tyto eh, balíčky, tyto mm, vlastně kroky uzavřít. A rakouské předsednictví s přehledem eh, vlastně spojili ty čís, části, které k sobě patří, aby ve věci té finanční perspektivy, abychom se posunuli dál. Také děkuji rakouskému předsednictví za jasná slova eh, v ve věci antisemitismu. Já jsem si nikdy nemyslel, že se to ještě stane v mém um, životě, že uh, se uh, židovští spolupčané budou bát přihlásit ke své víře. Ve věci antisemitismu byla řečena jasná slova a já jsem navštívil vídeňskou židovskou obec a hm, jasně řečeno, že v Evropě nesmí být místo pro antisemitismus. A e, rakouské předsednictví tedy nejenom varovalo, ale také skutkem dokázalo, že um, jsme schopni